se mohli vyjádřit k budoucnosti města a jejich názory, aby byly vzaty v potaz. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu komisaři Hánovi a na závěr rozpravy bylo předloženo šest návrhů usnesení. Tímto ukončuji rozpravu a nyní přecházíme k hlasování. Jako první budeme hlasovat o návrhu usnesení o Pákistánu. Zde máme společný návrh usnesení šesti politických skupin. Nemáme k němu žádné pozměňovací návrhy, takže hlasujeme celkově o návrhu usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tímto, pokud jsem to viděla správně, byla rezoluce, bylo usnesení jednomyslně schváleno, dostáváme se k Bělorusku. I zde máme společný návrh usnesení a žádné pozměňovací návrhy. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? I toto usnesení, pokud to správně vidím, bylo přijato jednomyslně. Podle pořadu jednání hlasujeme nyní o situaci a kulturním dědictví v Kaškaru. Zde máme jeden pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro, proti. Návrh byl zamítnut. Dostáváme se ke celkovému návrhu usnesení jmenovité hlasování zahajuji. Nyní tedy ukončuji hlasování. Čtyřicet šest pro, jeden proti. Pět kolegů se zdrželo. Já chci říct, že jsem eh, obdržel stanovisko prvního čtení čtení a stanovisko komise, bude to v zápise a od zítřejšího data potom bude běžet eh, tříměsíční lhůta. Zápis eh, tohoto jednání bude předložen ke schválení na začátku příštího jednání. Pokud nemá nikdo žádné namítky, tak usnesení, které jsme dnes